budeme muset použít tvrdší opatření. Grazie, komisario. La discussione è chiusa. Děkuji vám, paní komisařko. Končím rozpravu. Nyní máme na pořadu jednání další bod, a to je dlouhodobá péče o starší osoby, otázka k ústnímu zodpovězení. Slovo má autor této otázky, tedy autorka paní Line. Děkuji. Důvod předložený tohoto ústního dotazu na pořad jednání byl, abychom se dosáhli Evropského kodexu právě ve věci dlouhodobé péče o starší osoby. A to i v rámci výměny osvědčených postupů mezi členskými státy, protože péče o starší osoby eh, byla nedostatečná v mnoha oblastech. Musíme v první řadě vědět, jaké údaje má komise již nyní k dispozici o péči o starší osoby v členských státech. A má komise za to, že může se hrát eh, svou roli? Já Samozřejmě, že můž, mohou být různé eh, formy diskriminace, fyzická, eh, psychická. Například eh, jedna stará žena přes 90 let byla umístěna do institutu pečovatelského a musela se vrátit domů úplně dehydrovaná. Vůbec jí nikdo nepomohl získat příjem tekutin. Ehm, je to prostě případ podvýživy, dehydratace. A bylo by dobré, kdybychom ehm, měli čísla. Má například komise údaje o počtu úmrtí v důsledku dehydratace a podvýživy? Stejně tak znepokojivé je staré stále eh, častější Eh, po, používání praxe, kdy není, nedochází k resuscitaci. Eh, mělo by se rozho- toto rozhodovat zodpovědně. Já znám případy, kdy buď pečovatelský dům samotný rozhoduje o tom, kdo bude resuscitován a kdo ne, nebo se prostě příbuzným řekne, že, se, že musí něco eh, podepsat, že se k tomu musí připojit, což je vlastně schvalování tohoto zneužívání. A e, tyto příklady, příkazy, kdy se nemá resuscitovat, to je opět něco, na co se chci zeptat komise. Máte za to, že to porušuje právo na život podle charty základních práv? Jsem ráda, že Světová zdravotní organizace e, přijala širší definici zneužívání. Musíme nyní jasně definovat, na evropské úrovni, co to znamená. Bylo by dobré, kdyby komise předložila zelenou knihu o zneužívání starších. Nadměrné předepisování některých léčiv je rovněž problémem, zvláště jsou to některé eh, léky, které mají dopady na psychiku. Také dochází k tomu, že starším lidem naopak je od, jsou odepírány léky jenom na základě jejich věku. Proto bychom měli tlačit na radu v zájmu rovného zacházení, aby byla zakázána diskriminace přístupu ke službám a zboží. Musíme také učinit více v každém členském státě, aby starší občané mohli být, aby o ně mohlo být pečováno u nich doma, pokud si tak přejí regulovat, regulovat také požadavky na kvalifikaci u lidí, kteří se o ně starají, samozřejmě zajistit eh, mechanismy školení. Mnoho členských států eh, šetří na eh, zdravotní péči pro starší občany a musíme brát na vědomí potřeby také neformálních pečovatelů celá ta otázka dlouhodobé péče byla po řadu let pomíjena. A doufám, že prostřednictvím tohoto ústního dotazu a usnesení eh, dáme eh, této problematice ten potřebný impuls. Velmi často starší osoba, která potřebuje dlouhodobou péči, těžko může mluvit sama za sebe. A je na nás, na všech, abychom s nimi spolupracovali, abychom se postarali o to, že jejich hlasy budou slyšet, že nebudou zapomenuti. Děkuji. A než udělím slovo panu komisaři, ráda bych vás poprosila, abyste dodržovali řečnickou dobu. Musíme všichni včas skončit práci. Pane komisaři, máte slovo. Jak víme, evropská společnost stárne. Několika desetiletích budeme moci zajistit, aby eh, starší lidé v Evropě měli zajištěnou náležitou péči. Stejně tak eh, se to stanovily členské státy svými cíly, na kterých se dohodly. Kromě toho závěry rady z listopadu 2009 přikazují komise, aby se sestavila akční plán pro následné kroky které by měly vést ke zlepšení zdravotní péče a kvality života starších osob. Jsem velmi rád, že nadcházející předsednictví maďarské a polské eh, budou v této práci pokračovat. Komise jež přijala celou řadu iniciativ, aby eh, zintenzivněla eh, péči o starší osoby, aby zlepšila znalosti a aby Eh, se těmito otázkami zabývala Evropská unie. Provádí se to metodou otevřené koordinace v oblasti sociální ochrany v roce 2009 vznikla společná zpráva o sociální ochraně, která upozornila na to, že v pečovatelském sektoru bude brzy nedostatek pracovních sil a proto je potřeba eh, to napravit. Evropská komise může působit jako katalyzátor těchto změn a může podporovat úsilí členských států. V současnosti připravuje v komisi také dokument o dlouhodobé péči, který by měl vést k tomu, aby stárnutí bylo důstojné pro evropské občany. A tento dokument by měl být předložen v roce 2011. Včera také kolegium komisařů přijalo návrh, který by měl Eh, jmenovat rok 2012 rokem aktivního stárnutí, kde o osvětu, šíření příklad dobré praxe a co důležitější by měl také eh, nastartovat diskusy o těchto otázkách. Měly by být stanoveny konkrétní cíle přípravě na tento rok už v průběhu příštího roku. A teď mi dovolte, abych hovořil něco konkrétněji. Jak již bylo řečeno, ve většině členských státech je naprostá většina péče o starší osoby poskytována rodinnými příslušníky. A to bude určitě platit i v budoucnosti. Ve všech zemích jsou to mnohem častěji ženy, které pečují o starší osoby než muži. A je potřeba ocenit jejich příspěvek a podpořit je v tom, protože velmi často tato péče vede k sociálnímu vyloučení. Čínské státy by měly zvážit kroky, které by měly vést k certifikaci pečovatelských dovedností, a to včetně těch, kteří eh, pečují o své rodinné příslušníky. A velmi často jsou to právě ženy. Pokrok bude záviset na práce mnoha zainteresovaných stran. Parlament již se k tomu také vyjádřil, podobně jako organizace občanské společnosti. Komise nechce vytvářet nějakou instituci, která by se těmito otázkami zabývala, nicméně eh, se na to chceme zaměřit eh, prostřednictvím toho zvláštního roku a také proto, proto účely vznikne konkrétní eh, webová stránka. Kromě toho bych se chtěl ještě zmínit o vzdělávacím programu Grundvik a také o tom, že tento rok je rokem dobrovolné práce. Byly tady zmíněny již eh, také etické otázky týkající například resuscitace v pečovatelských domech. Já vůbec nepopírám závažnost této otázky a nepopírám eh, obsah eh, vaší otázky. I tak jsem nucen v tomto případě říci, že toto jsou záležitosti, které jsou výlučně pravomocemi členských států a my nemáme možnost eh, zasahovat do těchto kompetencí. Komise již přijala řadu iniciativ, včetně konference, která se konala v březnu 2008 a která se zaměřovala na otázky zneužívání seniorů a na způsob, jak tomu zabránit. V roce 2009 vznikl pilotní projekt, který eh, se zaměřoval na monitorování zneužívání seniorů a další projekt studuje stávající strategické přístupy v Evropské unii. Oba tyto projekty začaly v loňském roce a jejich výsledky by měly být prezentovány na podzim příštího roku. Komise také spolufinancuje celou řadu kroků v rámci programu DAFNE, Kromě toho podporujeme také práci Výboru pro sociální ochranu, který se zaměřuje na kvalitu poskytovaných služeb. Ten rámec, který vznikne, by měl být dostatečně flexibilní, aby mohl fungovat ve všech zemích a v různých kontextech. Jeden velký sektor, pro který to platí, je sektor dlouhodobé péče. Poskytování dlouhodobé péče není rozhodně jednoduché, a je smutnou pravdou, že lidé, kteří mají velmi náročnou eh, velmi, eh, pro vás poskytují velmi náročnou péči, se musí vzdát své práce. To samozřejmě eh, neprospívá pracovnímu trhu a samozřejmě to oslabuje jejich příjem. Také sladění pracovního a rodinného života poukazuje na to, jak důležité je postarat se o to, aby to bylo, aby bylo lidem umožňovat pečovat o rodinné příslušníky. Dále respitní péče, možnost eh, té dovolené eh, na pečování o rodinné příslušníky a rovněž zohlednění této péče v eh, duchodových systémech. To všechno jsou věci, které by měly umožnit poskytování dlouhodobé péče Chudoba a dlouhověkost eh, také spolu mohou souviset a to je také předmětem eh, analýz a důkazy, které máme, ukazují, že rozdíly v příjmech a pracovních a v životních podmínkách eh, se mají dopad na zdraví občanů, ale jsme teprve na začátku vytváření politik, které by napravily tuto situaci. A nyní tedy se snažíme zlepšit eh, informovanost, eh, podporovat další výzkum v těchto otázkách. A víme, že zdraví je velmi důležitou otázkou, která by měla být založena ve všech našich politikách. Grazie, commissario. Ora la parola. Děkujeme, pane komisaři. Nyní přijdou na řadu řečníci za jednotlivé politické skupiny. Eh, slovo má pan Sogor za EPP. Děkuji. Stárnutí evropské společnosti je zásadním problémem ve všech členských zemích. A musíme klást větší důraz na zlepšení péče o starší. Existují různé tradice péče o starší občany například v jeho východní Evropě, kde žije několik generací pohromadě. Řeší problémy v rámci jedné domácnosti. A naopak na sever, v severnějších zemí Evropy, kde je péče výše, více institucionální. Ale tyto modely jsou stále více spochybňovány ve světle ekonomické krize a stále narůstajícího stárnutí populace v naší zemi například. Charity, občanské organizace a charity nabízejí péči o starší, ale je jich příliš málo a vláda je nepodporuje. Pokud vím, Spojené království učinil velký pokrok ve školení nezaměstnaných přistěhovaleckých žen, tak, aby se mohli uplatnit v péči o starší. To je velmi užitečný příklad, z kterého se mohou poučit i další státy. Zvláště si cením Elizabeth Linz, jejího, eh, její iniciativy a doporučuji, aby komise sestavila zelenou knihu nejlepších postupů, z nich si budou moci členské státy vybírat a uspůsobovat to svým situacím, tak, aby zabránili Eh, zneužívání starších osob. Děkuji. Děkujeme za SAD. Má slovo Kinga Gens. Minutu a půl, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, eh, paní komisařko, zvýšená eh, delší, delší život je samozřejmě něco, na co můžeme být hrdí, ale zároveň to představuje výzvu, protože musíme o starší občany pečovat, a to v kontextu stárnoucí společnosti. Jak zajistit jejich účast na společnosti, jak zabránit jejich diskriminaci, jak zvýšit počet zdravých let, jim se mohou těšit, do jaké míry jim můžeme nabídnout penzi, aktivní stárnutí je něco, co se dostává do stále širšího povědomí, ale nastane doba, kdy starší lidé se už prostě o sebe nepostarají. A to zvyšuje naší vlastní zodpovědnost. Tak, abychom jim zajistili sociální služby a péči. A to zejména pro osoby s nižším příjmem. Ať už je to domácí péče, instituční péče nebo jiná. Chceme požádat komisi, aby nám pomohla tento cíl splnit. Musíme nejprve schromáždit údaje, musíme věnovat obzvláštní pozornost těm nejzranitelnějším složkám populace a musíme schromáždit osvědčené postupy a minimální standardy. Děkujeme. Za zelené má slovo pan Lambert. Dvě minuty, prosím. Děkuji, já bych chtěla poděkovat paní Lin za to, že o, tom, o těchto otázkách dnes můžeme diskutovat. Eh, vítám celou řadu věcí, které jsem slyšel od pana komisaře. V určitém smyslu je to pozbuzující. Nicméně asi si uvědomíte, že řada našich otázek eh, souvisí se zranitelností starších osob a s tím, že je čím dál tím důležitější, aby Eh, eh, bylo zajištěno bezpečí pečovatelům. Já vím, že jste hovořil o tom, že to je výlučná kompetence členských států, ale všichni víme, že existuje otevřená metoda koordinace, eh, která umožňuje s tím něco dělat, protože si společně uvědomujeme důležitost těchto věcí. Jde tady o výživu například starších osob a tak dále. Také by mě zajímalo, jaké další kroky komise přejme, aby přesvědčila členské státy o e, účelnosti, ekonomické účelnosti e, ocenění této péče, aspoň v Británii, jde o to, že by e, úspory mohly dosáhnout několik miliard, kdyby tu péči vykonávali rodinní příslušníci, spíše než státní instituce a tím pádem je potřeba je v tom podpořit a dát jim eh, dávky, které ocení jejich práci. A to je eh, mnohem lepší, než aby lidé byli poněcháni svému osudu eh, bez jakékoliv péče. Také mě zaujalo to, co jste říkal o možnosti zlepšování kvalifikací pečovatelů. Eh, nejde jenom o to, že to dělají, tu práci vykonávají ženy, velmi často jsou to eh, ženy pocházející od někud jinut eh, a je potřeba zlepšit jejich dovednosti. Podle mě by bylo potřeba stanovit aspoň nějaký minimální příjem nebo minimální plat pro tyto pečovatele zajímalo mě, co si o to myslíte. Děkujeme za nezařazené. Má slovo pan Stojanov. Jedna minuta, prosím. Živěl dlouho vreme zájem s ní. Затова znám to... Děkuji. Moje prababička. Moji prababičku znám velmi zblízka a vím, že lidé, starší lidé se snaží o sebe postarat co nejdéle. Ale mnozí z nich si nemohou péči dovolit. Bulharsku je průměrná, průměrný důchod 100 eur na měsíc. Na měsíc, kolegové. Dovedete si to přes. Oni musí uhradit všechny své výdaje, potraviny, léky. Skutečně přišli o všechno, co vybudovali vlastníma rukama. V průběhu takzvané kuponové privatizace Bulharsku. A to pod vedením Světového měnového fondu. Je to tragická situace a měli bychom si toho být vědomi, když hovoříme o starších občanech. Děkuji. Děkujeme. Nyní dostanou slovo ostatní řečníci. Jako první pan Man, dvě minuty, prosím. Děkuji, paní předsedající. Evropská komise prohlásila rok 2012 za rok aktivního stárnutí. Požaduje eh, zprávu pro rovnost eh, generací. Myslím, že toto poselství přichází ve správnou dobu. Lidé, kteří jsou v 80 letech stále zdraví a jsou schopni produktivity, se neustále zvyšuje. Eh, mezi lety 2020 až 2030 půjde o 60 Evropská komise požaduje zhodnocení negativních i pozitivních vlivů v rámci péče o, senioru, o seniory a navrhnout nějaký plán. Víme o tom, že stále více rodin eh, nemůže samozvládnout péči o seniory. Odborné síly už ale nestačí. Potřebujeme dobře proškolený personál. Ten je ale často nahrazován málo placenými zaměstnanci, kteří procházejí rychlým výběrovým řízením. Jako zpravodaj k demografickým změnám a spravedlnosti eh, rovnosti generací jsem vyzval členské státy proto, aby zřídili transparentní kontrolní systémy. Ti, kteří potřebují péči, musí být přeci chráněni. Potřebujeme také etický kodex, který zaručí minimální standardy pro zaručení dlouhodobé péče, nezávislé na výši příjmu, sociálním statusu nebo zdravotním riziku lidé musí dostat rychlou a přitom dobrou péči. Rodiče přece nejsou žádnou zátěží. Naše, jejich zkušenosti pomohly utvářet naši společnost. Nesmíme je nechat na holičkách. Využijeme toho času do roku 2012, abychom vytvořili podmínky pro to, aby se politika, média a veřejnost mohly veřejně zabývat aktivním stárnutím. Musíme změnit postoj nás všech. Musíme prospět eh, trvalé udržitelné péči. La parola all'onorevole Rapti per un minuto. Slovo má paní Rapti na minutu, prosím. Děkuji. Tak jak tady teď sedíme a hovoříme o seniorech, tak možná zapomínáme na to, že jednou i my budeme staří. A bude nám 80, 90 nebo 100. A určitě nás bude zajímat, jak o nás bude postaráno. Víme, že staří lidé jsou součástí našeho společenského dějství. Jsou to lidé, kteří nás všechno naučili. Vidíme, že eh, péče o seniory má sociální, etické a také ekonomické faktory. Vzhledem k tomu, že prakticky každý starší člověk bude vyžadovat péči a většinou ti, kteří o něho budou péčovat, eh, budou rodinní příslušníci, kteří v důsledku toho nebudou moci plně pracovat, tak to bude mít velký dopad na naši hospodářskou situaci. A paní Rapty děkuje tlumočníkům, že tak dlouho po noci ještě pracují. Děkuji a slovo má paní Tykau. Minuta, prosím. Děkuji, pane komisaři, podle nedávných statistik eh, během 50 let vzroste počet lidí nad 85 věku o 70 a o 110 o, v eh, případě lidí, kterým je více než 90. Takže počet eh, těchto mm, lidí, kterým je více než 65, bude o 30 vyšší. To se bude vyžadovat obrovské náklady na zdravotnictví, na léky a na udřetelnost eh, našich hospodářských eh, systémů a také na to, abychom kompenzovali dostatek pracovní síly a proto všichni budeme muset hledat řešení na úpravy bydlení, úpravy dopravy a na eh, také změny ve sektoru, jako je cestovní ruch které všechny se budou potýkat se stárnutím populace. Eh, existuje už také směrnice, která eh, by měla napravit to všechno pro osoby, pro pasažery, kteří jsou znevýhodnění. Děkujeme. Do Catch se přihlášel pan Mikolášek. Děkuji. Jednou z aktuálních výzev evropské společnosti je vyrovnat se s demografickými změnami, rostoucí tlak na státní rozpočty. Cestu vidím v zavedení progresivních a trvale udržitelných politik poskytování dlouhodobé péče v duchu mezigenerační solidarity, odstraňování věkové diskriminace a plné začlenění do společnosti i v pokročilém věku považuji za důležité, aby smysl solidarity a nezištné pomoci, kdy, aby pečovatelé o starší osoby dostali určité výhody. To znamená včetně plat, placené odměny. A musíme klást tudíž důraz na výměnu osvědčených postupů v této oblasti. A závěrem chci říct jen to, že jako lékař ostře nesouhlasím s těmi takzvanými příkazy o nevykonání resuscitace kvůli vyššímu věku. Považuji to za hrubé porušení základního lidského práva na život. Děkuji. Grazie. La parola all'onore... Děkujeme. Slovo má paní Záborská. Autoři položili Evropské komisi deset otázek. Mezigenerační solidarity se však dotkla jen jedna a to předposlední. Pro komplexní pojetí problému bych to ráda doplnila ještě o další. Před chvíli jsme hovořili o tom, jak má Evropská komise vynakládat vliv na členské státy. Proč Evropská komise nenavrhne členským státům, aby ocenili péči, kterou starším nesvěprávným osobám poskytují rodinní příslušníci? Pokud se člen rodiny stará o svého příbuzného není nějak finančně ohodnocen a není zdravotně a sociálně e, zabezpečen a nemůže se pak vrátit na své místo stejně jako žena na mateřské dovolené. Proč muži, kteří se angažují v mezigenerační solidaritě, jsou v naší společnosti diskriminováni? Kdybychom se v Unii pokusili tuto diskriminaci odstranit, bylo by spok- mnohem více spokojených a šťastnějších obyvatel. Posledním řečníkem je pan Kelly. Děkuji. To, že dnes diskutujeme o těchto otázkách, je, ukazuje, jak je to aktuální, protože je to problém, který eh, čeká za rohem. Já bych chtěl poděkovat paní Lin za to, že upozornila na problémy, které přetrvávají, a zejména související se s platným zacházením se seniory. Děkuji také komisi za to, že popsala své kroky a výzvy a řešení, které nás čekají. Já si myslím, že bychom to také měli považovat za příležitost. Víme, že lidé budou odcházet do důchodu později, než tomu je dnes. A jíme tedy před výzvou, jak pečovat o starší osoby v jejich domovech, nejenom eh, v ústavech. O finančních aspektech tady ještě nebyla řeč. Víme, že eh, budeme muset to napravit, pokud máme zajistit kvalitní péči o starší osoby v budoucnosti. Grazie. La parola al commissario. Děkujeme a slovo má nyní pan komisař Andor, prosím. Prezident Andrej Members. Předsedkyně, vážení poslanci, Dovolte, abych řekl to, co tady zaznělo už na úvod, o tom, že Evropa je velmi rozmanitá. Máme 27 členských států s různými sociálními podmínkami. A to je hlavní důvod, proč komise usiluje vytvoření eh, eh, patřičného rámce spíše než pro přijímání nových zákonů. A samozřejmě se budeme těšit na spolupráci s Evropským parlamentem a budeme pokračovat v diskuzích o těchto otázkách. Jedna klíčová věc, kterou z toho můžeme vyvodit, je to, že dlouhodobá péče souvisí se zaměstnaností. Myslím si, že tím můžeme podpořit eh, vytváření pracovních míst. Také by to mělo souviset se, se slobšováním eh, dovedností, eh, s odbornou přípravou a tím zajistit, aby existovalo větší množství profesionálních ošetřovatelů, pečovatelů. Je otevřenou otázkou, jaké služby bude potřeba poskytovat. Víme, že hodně této pečovatelské práce se poskytuje v rámci rodiny. Regulace těchto otázek, zvyšování standardů poskytované práce nebo stanovování nějakých dalších podmínek v rámci rodiny. je mírně řečeno problematické. Formalizování této práce by vedlo k eh, zvýšení nákladů, vyšším daním, a to asi není úplně žádoucí, takže proto neexistují jednoduchá řešení. Přičemž samozřejmě je v zájmu nás všech, abychom zlepšili kvalitu těchto služeb. Jde také o to, jak uznat práci těch, kteří péči poskytují. V každém případě můžeme zlepšit informovanost, sbírat příklad dobré praxe a to i prostřednictvím otevřené metody koordinace. Mohu říci, že již za pár hodin se setkám s některými eh, ministry v Liež, kde se bude konat konference o těchto otázkách a to pro mě bude dobrou příležitostí, jak eh, tam preferovat o vašich názorech. A také bychom se měli zamyslet nad souvislostmi s eh, našimi důchodovými systémy. Protože to spolu souvisí. My budeme dále sledovat tyto eh, otázky. Souvisí to také eh, s demografií, Víme, že příští eh, předsednictví, tedy Polsko a Maďarsko, se o tyto otázky také zajímají. A podle nás bude potřeba zamyslet nad správným rámcem pro tyto záležitosti a bude to všechno korunováno tím Evropským rokem aktivního stárnutí. Víme, že to všechno je zařít jenom pouze tím, že se zvýší věk odchodu do důchodu. Jde také o to, jak zlepšit zdravotní stav, eh, poskytovat celoživotní vzdělávání a zlepšit práci institucí, které eh, mají na starosti kvalitu života. tomto rámci budeme pokračovat eh, v naší práci. Myslím, že všichni chápeme etické principy a budeme se na výsledky. Eh, eh. Děkuji vám, pane komisaři, a slovo má autorka otázky paní Lin. Ano, děkuji. Já děkuji všem, kdo se vyjádřili. Děkuji i komisi za vaše slova. Velmi užitečné. Myslím, že co z této situace zešlo? Že já jsem tedy žádala ten kodex jednání, který zmiňoval také Tomas Mann a další. Nehovořili jsme o legislativě, ale v Bulharsku je velmi dobrý příklad. Někdo žije na 100 eurech za měsíc, to je přesně jeden z těch důvodů, proč potřebujeme ten kodex, aby členské státy mohly splnit alespoň minimální standard. Stejně tak pokud jde o ty příkazy o neresuscitování. Musíme mít nějaké jasné standardy, benchmarky, tak aby státy mohly dosáhnout těch nejlepších postupů. A komise nám tady může hodně pomoci zahájit tuto výměnu